Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Dobré odpoledne, prosím, posaďte se, můžeme začít. Please be welcome to this session of the. takže vítejte na tomto zasedání výboru Libe a jako první bod, jak obvykle, tady je bod, který se týká přijetí pořadu jednání. A já bych navrhl, abychom návrh pořadu jednání e, přijali s některými malými změnami. E, bod 3 a 7 bychom mohli spojit. Ony se oba e, body týkají budoucnosti Lisabonské smlouvy. A proto navrhuji, abychom sloučili bod 3 a 7. A pak eh, nadejde výměna názorů s našimi zpravodaji ohledně hodnocení šengenského systému a také v souvislostí s Lisabonskou smlouvou. Takže tyto eh, zprávy jsou zprávami, o kterých budeme zítra hlasovat. A potom v 17 hodin eh, budeme tady moci přivítat Žila de Kekofa, který je eh, koordinátorem pro boj proti terorismu a budeme se s ním o těchto otázkách bavit. Zítra navrhuji, abychom tedy s výjimkou bodu 23 podrželi ten návrh pořadu jednání a pře, eh, transfer eh, trestní právního jednání bychom eh, řešili až 15. října na dalším zasedání Libe. Pokud nemá nikdo žádné námitky, tak je tento pořad jednání přijat. Bod číslo dvě eh, sdělení předsedy. Jak vidíte, tak tady nejsou žádná další sdělení. Možná, že bychom mohli pouze drobně oslavit skutečnost, že druhé irské referendum nás zase o trochu více přiblížilo eh, k plnému eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, ne později než eh, v závěru letošního roku, či snad maximálně v počátku roku 2010. A já se domnívám, že to jsou dobré zprávy. A pak je tady tedy bod 3. Bod 3 se týká dopadu Lisabonské smlouvy na oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Cílem této výměny názorů je vyslechnout eh, právní službu Evropského parlamentu, následně švédské předsednictví, eh, zástupci šví, eh, švédského předsednictví jsou tady přítomní, vezmou si slovo Potom je tady ještě e, výbor e, AFED a zpravodaj. Chci vás teď jenom upozornit na ty hlavní body toho celkového důsledku Lisabonské smlouvy na celou oblast e, svobody, spravedlnosti a práva. Nejprve tedy je to princip spolupráce v rámci Schengenu, to bude ta hlavní hnací síla. JAI za druhé se tedy e, posuneme směrem k větší ochraně základních práv, nic víc a nic méně. A za třetí, Lisabonská smlouva evropské občany u, e, jim umožní, aby hráli plnou roli v oblasti e, svobody, spravedlnosti a vnitra a bude půjde o to, aby se všem občanům dostalo rovného zacházení ze strany všech institucionálních entit. Za čtvrté, Lisabonská smlouva učiní Evropskou unii důvěryhodnější, protože bude eh, tato unie zakotvena eh, pevněji. Za páté, bude zjednodušen institucionální rámec a tím, že se tady vlastně zruší e, ta hranice mezi prvním pilířem a mezivládním oblastí, protože tak to zatím je e, v rámci platné Maastrichtské smlouvy. Za šesté bude posílen proces přijímání rozhodnutí tím, že se rozšíří e, hlasování kvalifikovanou většinou v radě. Za sedmé Eh, budou tady další práva, aby bylo ještě lépe možno dosahovat eh, plnění principů svrchovanosti a solidarity i v oblasti JAI a v neposlední řadě Lisabonská smlouva posílí demokratické principy. Ty budou výrazně posíleny eh, pravomocemi spolurozhodování Evropského parlamentu. A ten bude tedy jednat ještě větší součinnosti s dalšími rozhodovacími orgány Unie. Takže teď dám slovo nejprve zástupci právní služby Evropského parlamentu. Pan Bradley, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám takovou malou prezentaci a musím říct, že se pokusím um, doplnit uh, institucionální aspekty, právní aspekty té vaší eh, velmi dohloubky jdoucí prezentace. Takže Lisabonská smlouva dokončí proces, který zahájila smlouva Masvětská v roce 93 a komunitární metoda eh, se tedy rozšíří i na oblast spravedlnosti, svobody a práva. Nová smlouva výrazně zjednoduší a učiní demokratičtějším přijímání rozhodnutí v této oblasti. Zjednoduší to v tom smyslu, že tady bude vlastně jeden legislativní postup, který bude více méně univerzálně platný. Obvyklý takzvaný Ordinary Legislative Procedure, což je nový název. A demokratičtější to bude proto, e, protože jak Evropský parlament, tak parlamenty národní budou mít velmi zásadní roli při e, přijímání a implementaci těch opatření. Zatímco Institucionální rámec v oblasti JAI si podrží ještě několik specifických charakteristik, eh, tak lze říct, že jsou poměrně omezené co do rozsahu. Takže běžná legislativní, běžný legislativní postup se do budoucna bude vlastně eh, všude aplikovat, včetně těch oblastí, kde teď probíhá takzvaná jednoduchá konzultace, případně kde konzultace s Evropským parlamentem neprobíhá vůbec prozatím. To je oblast mezinárodních mezinárodních eh, dohod a to teď mám na mysli konkrétně dohodu SWIFT se Spojenými státy, abych uvedl příklad. Pak je tady tedy třetí eh, pilíř eh, justiční spolupráce v trestně právních věcech a policejní spolupráce a ty teď vlastně budou předmětem stejného zacházení jako vnitřní trh. Budou E, v tomto směru e, jednotné. A pak tady také bude e, možnost soudního přeskumu Evropským soudem. Lisabonská smlouva také stanovuje celou řadu nových cílů pro Evropskou unii, obecných pravidel a zásad, požadavek solidarity mezi členskými státy vzhledem ke třetím státům a také politika eh, v oblasti migrace a ochrana vnějších hranic. Eh, vše půjde směrem k zjednodušení přístupu eh, k spravedlnosti a právu pro občany. A pak jsou tady určité principy, které budou horizontálně platit pro celou oblast JAI. Neprve národní parlamenty budou hrát mnohem větší roli, jak při přijímání opatření, tak také při kontrole implementace protokolu o subsidiaritě a o roli národních parlamentů. A pak je tady ještě jedna věc, a ta je velmi specifická právě pro oblast JAI Jedná se o oblast implementace eh, všech těchto politik, včetně spolupráce eh, v oblasti vnitřní bezpečnosti a spolupráce v oblasti Eurojustu a Europolu. Další, druhá věc, a to není až tak nové, eh, Dánsko, Spojené království mají tedy možnosti takzvaného opt-outu vzhledem k protokolům a pak je tady ještě pět dalších charakteristik Lisabonského režimu, které se týkají speciálně specifických kategorií rozhodnutí a ne tolik celých oblastí. Jedná se tedy eh, ohledně určité omezení co do času či do osob, ke kterým se stahují. Nejprve je to speciální legislativní postup, který vyžaduje pouze určitou konzultaci. Jedná se o dočasná provizorní opatření e, rady, kdy, dejme tomu, stát čelí velkému přílivu občanů z třetích států a nebo v oblasti eh, operativní spolupráce mezi policejními složkami, mezi jednoho členského státu a teritoriem jiného členského státu. Některá z těchto opatření eh, také vyžadují jednomyslnost v radě, eh, kromě té jednoduché konzultace, spíš než tu kvalifikovanou, běžnou kvalifikovanou většinu. A teď za třetí, co se týče justiční spolupráce v trestních věcech a ve policejní eh, oblasti, tady bude třeba sdílet iniciativy s jednou čtvrtinou států, které jsou jsou přítomny, ale ne s jednotlivými členskými státy. Čtvrtý charakteristický rys je ten, že členský stát může eh, přijmout eh, takzvanou mimořádnou, eh, mimořádné opatření a po určitou dobu nepřijmout zásady té spolupráce a co se stane, když, dejme tomu, potom to provizorní opatření bude převedeno na Evropskou radu. Pokud tam nedojde ke konsensu, tak ty státy, které chtějí aplikovat posílenou spolupráci, tak budou moci učinit. Poslední specifických eh, rys, eh, který je omezený v čase a dosahu, se týká policejní spolupráce a eh, spolupráce soudní v trestních věcech. E, tak jak fungovaly v předlisabonském režimu. Po dobu pěti let nebude tedy komise e, mít právo e, zahájit provizorní opatření proti určitému členskému státu a Evropský soud bude mít zase pouze omezené pravomoce v této době, v těchto pěti letech. Jsou to tedy určitá Eh, určitý soubor výjimek, ale musí být jasné, že obecná politika v rámci JAI je teď tedy eh, pokrytá eh, komunitárním režimem, kromě těch několika výjimek, o, které jsem tady, o kterých jsem tady hovořil. Pak je tady Charta základních práv a svobod, a jde o to, abychom si všichni ujasnili, že tato charta má stejnou právní hodnotu jako další smlouvy. Eh, jedná se v podstatě o konsolidaci práv, která jsou v současné době chráněna eh, podle komunitárního režimu, ale teď tedy budou tato práva rozšířena na druhý a třetí pilíř. Zase musím zdůraznit limity eh, implementace charty jako takové. Za prvé je velice jasné, že charta jako taková nerozšiřuje Eh, kompetence eh, Unie co do eh, smluv. Takže je třeba se podívat nejprve na legislativní pravomoce Unie, jak vyplývají ze smluv. A charta je, dejme tomu, částečně ovlivňuje. Ale musí mít na zřeteli určitá omezení, která tady existují. Uvedu krátký příklad. Například pravidla ohledně ochrany údajů budou muset vzít eh, v úvahu tři požadavky článku 8 charty. Především je to to, že každý má právo na ochranu svých osobních údajů. Za druhé, eh, spravedlivé řízení pardon, eh, spravedlivé zacházení s těmito údaji je možné ovšem za zachování pravidel a za třetí je třeba, aby byly eh, všechny další pravidla, co se týče ochrany údajů, dodržovány. Takže eh, ta práva jsou tedy zmíněna a nejsou upřesněna v těch článcích 1 až 55, ale v článku 52 se říká, že jejich uplatňování může být omezeno. Zase je to vlastně omezení určitého, určité výjimky. Záleží eh, samozřejmě na konkrétních eh, na konkrétních situacích, tam, kde je to omezení eh, odůvodněné a jde směrem k obecnému zájmu, tak jak ho uznává Unie a zároveň se tedy e, jedná o ochránění práv a svobod dalších osob. Jinak samozřejmě je charta plně závazná pro všechny instituce, pro všechny orgány, pro všechny e, agentury Evropské e, unie. Rovněž zavazuje členské státy ovšem pouze tehdy, když implementují komunitární právo Eh, protože jsou tady ještě otázky eh, trochu temného, nejasného protokolu, který se vztahuje ke Spojenému království a také k Polsku. Chci ještě říct, že tady je další otázka, otázka ochrany základních práv a Evropská unie tedy e, musí přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech. To je povinnost uvedená v článku 6 odstavec 2 nové smlouvy. V současné době Evropské společenství nevá pravomoc vlastně k této úmluvě přistoupit. Po Lisabonu bude komise schopna vyjednávat e, přistoupení a rada na základě jednomyslného rozhodnutí tak bude moc učinit. A e, Eh, pak samozřejmě se bude ještě jednat o eh, schválení Evropským parlamentem a jednotlivými členskými státy podle jejich ústavních pořádků. Jde o to zavést eh, postup jedno, možnosti tedy právní Eh, právní ochrany jednotlivců a podání eh, ze strany jednotlivců, tak jak to již uvádí umluva z roku 57. Děkuji, pane předsedo, a pokud by někdo měl nějaký dotaz, tak já se pokusím ho zodpovědět. No. Děkuji. A nyní pan Perilo, prosím, máte nějakou připomínku? Děkuji, pane předsedo. Jen dvě malé věci, které bych dodal k tomu, co právě řekl pan Bradley a týkající se tedy přistoupení k Evropské unii, tedy eh, úmluvy uh, k Evropské umluvy lid, o lidských práv a budu hovořit francouzsky, protože to mám připraveno ve francouzštině. Les traités de Lisbonne. Lisabonská smlouva předpokládá, že Evropská unie musí přistoupit k umluvě o lidských právech. Je to pro ní určitá povinnost. Nicméně o, v umluvě o fungování Evropské unie je řečeno, že tento postup přistoupení se děje na základě jednomyslného rozhodnutí rady, po kterém následuje ještě postup na úrovni národní, kde vlastně E, dochází k ratifikačnímu procesu, ale ten výraz ratifikace tam v Lisabonské smlouvě není výslovně zmíněn. A já si myslím, že pro tento parlamentní výbor je důležité, aby trval na tom, aby to otevření e, toho postupu přistoupení Evropské unie eh, proběhlo co nejdříve a aby celý ten postup byl co nejefektivnější a nejrychlejší, aby přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě eh, bylo co nejrychleji dokončeno, aby tady vlastně existoval ještě eh, institut vnější kontroly Štrasburského soudu, který by se potom e, vlastně vyjadřoval k situaci ve všech členských státech a nebyla by tady možnost toho opt-outu, který existuje u charty a přistoupení k umluvě by vlastně ještě více otevřelo eh, takzvaný stokholmský proces, protože víc jak polovina všech bodů eh, obsažených ve stokholmském programu jsou přímo ovlivněny přistoupením Evropské unie k umluvě o lidských právech. A teď ten druhý aspekt. Jedná se o povinnost a toho názoru je i eh, spolkový soud Eh, který tak rozhodl v slavném rozhodnutí z 30. června 2009. Eh, německý eh, federální soud hovoří o povinnosti přistoupit. Já to tady všechno připomínám proto, že v tomto soudním rozhodnutí soudu v Karlsruhe je také odstavec o um, Eh, justiční spolupráci ve věcech trestních a o eh, prostoru, evropském prostoru justice. V tom rozhodnutí z Karlsruhe je řečeno, že v této věci zástupci německé vlády dřív, než se tedy vyjádří na úrovni Evropské rady, si musí vlastně přijít pro instrukce k německému parlamentu, abych to řekl jednoduše. A to je rozhodnutí, které je velmi přísně a často kritizováno od té doby, co bylo vydáno. Takže eh, vzhledem k tomu, že v trestních záležitostech nám eh, soud z Karlsruhe připomíná, že to musí být národní parlamenty, které se musí nejprve vyjádřit, tak, na, eh, tak co se týče komunitární úrovni, evropské úrovně, je samozřejmě třeba dodržovat principy spolurozhodování, ale pozice Evropského parlamentu nemůže být podřízena pozici Berlínského parlamentu. Takže v oblasti e, spolupráce ve věcech trestních je třeba vzít e, víc v úvahu, to není až tak právní termín, jako spíš politický, musí vzít víc v úvahu stanoviska Evropského parlamentu. Já bych se mohl ještě k tomuto rozhodnutí vrátit e, během nějakého jiného jednání, ale chtěl jsem na tuto věc upozornit již tady a teď. Děkuji. Thank you. Merci. Já děkuji vám, pane Perilo. Možná někdo za předsednictví. Švédské předsednictví, prosím, pan Nilsson. Thank you very much. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, eh, že řeknu, že sdílím vše to, Eh, všechnu tu radost, kterou jste vy vyjádřil ohledně hlasování z minulého pátku v Dublinu. Švédské předsednictví se stejně tak raduje, eh, že to hlasování bylo tak tedy masivně ve prospěch tedy hlasu pro Evropu. Ještě tedy bych rád řekl to, že jsme ještě nedošli k cíli, stále na, stojí před námi některé ratifikace, ale my stále doufáme, že toto se také vyřeší v ne tak vzdálené budoucnosti. Také si myslíme, eh, že bychom, že, že tedy můžeme sdílet vaše názory ohledně Lisabonské smlouvy Ona ano, učiní Evropskou unii otevřenější, demokratičtější a účinnější. A co se týče spolurozhodování, eh, Evropský parlament, tady jsem se poučil, že ty oblasti se ze 40 rozšíří na 80, to znamená, že z těch 80 oblastí Tedy e, tímto odstraníme ten demokratický deficit, e, který tu panoval ještě za starých smluv. Co se týče implementace Lisabonské smlouvy, tady samozřejmě probíhají Eh, rozhovory. Eh, každé předsednictví se na to musí připravit, včetně tedy těch stávajících eh, diskuzí mezi předsednictvím a Evropským parlamentem, protože je to mnoho témat, která jsou důležitá jak pro nás, tak i pro vás. A já věřím tomu, že tyto rozhovory probíhají dobře a doufám, že tedy se dočkáme výsledku těchto rozhovorů jak tedy postupně budou probíhat. Jednu z věcí, která je velice e, důležitá, tu již byla zmíněna, je to tedy ta otázka zásadních, základních práv. E, ta je jedna věc, která je švédskému předsednictví velice blízká. Pak další otázka, co bychom měli učinit s právním základem, který bude změněn novou smlouvou. Tady bych chtěl vyjádřit naději, že tady to proběhne stejným způsobem, jako proběhla smlouva s Maastrichtskou na eh, Amsterdamskou smlouvu. Zase velice eh, blízko jsme spolupracovali mezi tedy předsednictvím a zpravodajem a podařilo se nám dosáhnout velice dobrých výsledků jak v radě, tak v parlamentu a to tedy konkrétně, co se týče toho rámcového rozhodnutí. Ale jsou to samozřejmě i nové právní základy v mnoha jiných oblastech a rád bych vás ujistil a vy to víte stejně dobře jako já, eh, že eh, naši předsedové velice eh, úzce spolupracují se všemi zpravodaji, které jste určili eh, pro ty dané oblasti. A na závěr bych rád ještě eh, zmínil otázku, která tu byla právě vznesena panem poslancem. Týká se tedy Evropské úmluvy lidských práv. Pan poslanec řekl, že by si přál, aby tato úmluva byla doplněna co nejrychleji a já samozřejmě sdílím eh, plně eh, tento názor a věřím, že toto bude ten, to hlavní téma toho návrhu, které eh, začleníme tedy do stokholmského návrhu za několik týdnů a rádi bychom, aby toto bylo uzavřeno co nejrychleji a co nejúčinnějším způsobem, jak jen bude možné. A rozhodně tedy bez pochyby toto my sami navrhneme. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji vám, pane Nilsone, a za, paň, a za Evropskou komisi paní Laura Korel. Ano, děkuji. Chci říct nejprve, že i komise se velice raduje z výsledku irského referenda. A také doufáme, že ratifikační Eh, eh, postup bude i v dalších státech dokončen. Eh, pak jsou tady určité nové prvky Lisabonské smlouvy, poté co vstoupí v platnost, rozšíří se pravomoce Evropského parlamentu, pak se to také rozšíří vlastně působnost dalších typů hlasování pro větší oblast čaj, větší role národních parlamentů je jasná, e, jak řekl předseda, e, pardon, jak řekl zástupce předsednictví, příprava také postupuje, co se týče našich pravomocí a co se týče přípravy e, přistoupení Evropské unie k umluvě, Evropské umluvě o lidských právech. O tom tady bylo již hovořeno a jsou tady i další otázky, protože tady bude nový právní základ, e, bude tady ta iniciativa ze strany občanů ohledně občanství a tak dále. Co se týče změny právního základu pro celou řadu nástrojů, e, která tak teď trochu vysí ve vzduchu, tak e, jako řeklo předsednictví, i my doufáme, že budeme moci těsně spolupracovat s vámi Eh, ohledně těch jednotlivých návrhů, konkrétně se zpravodaji eh, k těmto jednotlivým návrhům, tak aby práce mohla pokračovat dále velice konstruktivně. A půjde především o ty návrhy, eh, které se posunou od režimu konzultací k režimu spolurozhodování. Podobně tomu bylo i v minulosti, když vstoupila v platnost Amsterdamská smlouva, tak dřív než nová smlouva e, v platnost vstoupí, tak komise předloží takzvané sdělení omnibus, kde bude hovořit o jednotlivých e, oblastech, kde dojde ke změně právního základu a tam také budou vlastně ty formální návrhy, které se budou nových právních základů týkat. Co se týče návrhu ke třetímu pilíři, tak tady se hovoříme o jiných e, typech právních aktů, a my eh, si tedy vykládáme tu změnu eh, vyplývající z nové smlouvy, je, že eh, tyto návrhy budou vlastně budou pod stůl při vstupu v platnost nové smlouvy. Takže tady pokud nebudou ještě formálně přijaty před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, tak je bude třeba znovu předložit. Eh, my o tom samozřejmě přemýšlíme, eh, přemýšlíme o tom, jaké návrhy eh, předložit podle nového právního základu a to se netýká pouze těch návrhů, které nestačíme přijmout do vstupu v platnost nové smlouvy, ale také o, se to týká stávajících aky, protože i tam vlastně mm, uvažujeme o určitých změnách aktů podle třetího pilíře, o těch věcech se uvažuje a politické priority bude muset vlastně definovat nová Evropská komise a především noví komisaři, kteří budou mít na starosti právě oblast E, justice a vnitra. V tomto směru vítáme jakékoliv e, vstupy ze strany Evropského parlamentu, názory na priority a tak dále a jsme připraveni, ochotni e, diskutovat o těchto věcech s vámi velmi intenzivně. Děkuji. Teď tedy zahájíme rozpravu, aby se mohli vyjádřit poslankyně a poslanci. Nejprve je tady pan Ruj Tavares, prosím. Pane předsedo, já se omlouvám, ale myslím si, že jsem nepožádal o slovo. Ale i tak vám děkuji. Nicméně byl jste to podepsán, takže pan Romeva. Děkuji. Já mám velice specifickou otázku týkající se charty a také protokolu, eh, co se týče Polska a Spojeného království. Mohl bych se vás tedy zeptat, abyste nám trochu více specifikovali, jaké budou ty jasné následky tohoto, pokud se toto bude uplatňovat eh, v rámci eh, národních nebo eh, geografických rozměrů. Mohl byste uvést také nějaké příklady, kdy to bude uplatňováno a jakým způsobem, kdybyste mohl být specifičtější v této věci? Děkuji, paní Ludford. Ano, já se také chci zeptat něco, které, co se týká protokolu. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak eh, ten, to přídavné jméno, eh, které použil pan Bradley z právní služby, je, eh, že ty protokoly, které se vztahují k Polsku a Spojenému království, jsou trošku obskurní, trošku nejasné. Eh, řekla bych, že to přesně vystihuje pocit, který z toho mám já, protože já absolutně nechápu, jaký je důsledek těchto protokolů a Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby nám pan Bradley předložil v písemné podobě to, co nám tady řekl ústně, to by bylo velmi užitečné. A za druhé, eh, bylo by dobré znát eh, názor právní služby na smyslu, na výkladu eh, protokolu. To by bylo, myslím, velmi zajímavé. A pak bych chtěla také vidět, jestli se tedy E, tento protokol vztahuje k nějakým e, občanům Spojeného království či někomu, kdo je na e, území tedy v rámci jurisdikce Spojeného království. A ještě něco. Po přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech, tak tady bude prostě vnější kontrola členských států nebude tady možnost opting outu, takže e, to bude zajímavý scénář, kdo bude vyjmut e, tím e, britským či polským protokolem a nebude tedy pokryt, nebude se na něj vztahovat ta charta, tak si stejně může vlastně stěžovat před soudem, jak na to, jak dejme tomu Spojené království implementuje e, tyto povinnosti. To si myslím, že je docela zajímavá myšlenka. E, jsou určitě lidé ve Spojeném království, kteří nejsou nahony vzdálení e, samnickému sjezdu tento týden, anebo nebyli mu vzdáleni minulý týden a ty by se na tuto možnost vrhly. Mě by zajímalo, zda by nám eh, právní služba mohla tyto věci trošičku vysvětlit, jak se tam ty jednotlivé zájmy vlastně střetnou a jak eh, to tedy bude. Lidé, kteří se myslí, eh, že se ochránili proti chartě, tak se vlastně ne Eh, ochránili proti soudnímu přeskumu ze strany soudců, kteří dokonce ani nejsou eh, součástí eh, systému Evropské unie, protože jsou to štrasburští soudci. To je všechno, paní Ludfordová. Ano, je to všechno. Vypadáte překvapeně, pane předsedo. Pan Bozutil. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl Eh, také připojit k předřečníkům a přivítat eh, velmi výsledek irského referenda v minulém týdnu a rovněž se k ním připojuji v tom smyslu, že doufám, že ratifikační proces teď bude dokončen co nejdříve a že eh, Lisabonská smlouva vstoupí v platnost v co nejkratší době. Dovolte takovou obecnější poznámku, pane předsedo, ohledně toho, eh, co nám vlastně vypovídá, o čem vypovídá ta irská situace. Jak kolegové vědí, irští voliči se mimo jiné také hodně zabývali eh, tím, zda není Evropská unie příliš eh, E, takovým jako mm, orgánem, který se e, moc vměšuje do vnitrostátního, dokonce do rodinného života a to způsobem, který je nad rámec toho, co si občané myslí, že je přípustné. Takže to si myslím, že je takový e, poznatek, který bychom měli mít na zřeteli, když se bavíme o tom, jak jednat v oblasti třeba rodinného práva. Tady je zřejmé, že Irové měli určité obavy, do jaké míry by se měla Unie tedy eh, v tomto směru angažovat a do jaké míry by měla Irum diktovat, co mají či nemají dělat. Takže já si myslím, že tato celá rozprava a dokonce i ta smlouva po té, co vstoupí v platnost, a já mimochodem doufám, že to bude spíš dřív než později, eh, tak eh, to nám všechno vlastně dává takovou nutnost se své odpovědnosti zhostit do budoucna velmi obezřetně za druhé, myslím, že tady jsou i určité procedurální důsledky pro práci našeho vlastního výboru, pane předsedo, protože legislativní e, zátěž e, opravdu poroste, i počet komisařů bude větší a organizace naší práce musí toto e, správně reflektovat. Měli bychom pracovat tak, abychom zajistili, aby prostě časová Eh, rozdělení našeho eh, postupu bylo takové, abychom těm důležitým tématům věnovali dost času. Eh, těch témat bude víc, to bude mít důsledek pro naší práci. Takže já si myslím, pane předsedo, že v určité chvíli bychom se měli podívat na to, jak tohle všechno bude přetaveno do takové té každodenní roboty našeho výboru, protože myslím, že to je důležité, abychom se zabývali i těmito aspekty. Děkuji, pan Heidegger. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Také jsem nejprve chtěl eh, ohodnotit eh, mimořádnou radost, které přineslo referendum v Irsku minulý prátek politice se stává, že se můžeme pochybovat mezi a optimismem. Kdyby to bývalo nevyšlo dobře, tak bychom dnes byli doslova, no, alespoň tedy velmi nespokojeni. A protože to dopadlo dobře, tak sršíme optimismem. E, chtěl bych však v tomto výboru pouvažovat o tom, co pro nás v naší oblasti bude znamenat Lisabonská smlouva. E, zda tedy, e, pakliže vstoupí rychle v platnost. Nebylo by možné, aby veškerý ten ohromný potenciál, který v sobě skrývá Lisabonská smlouva v oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a práva, Pakliže státy nebudou doprovázet přijímání Lisabonské právy velkorysým způsobem, nedostaneme se dopředu eh, je třeba sjednotit naše právní systémy, policejní systémy, naše systémy trestního práva a nebudeme-li tady mít velkorysý postoj ze strany jednotlivých států. Víme, že Rada má obrovské potíže pro vytvoření společných textů nad ohromným množstvím materií, které je třeba sjednotit a k tomu by pomohl potenciál Lisabonské smlouvy. A to je informace, kterou jsem vám chtěl dát. Víte, že příští rok bude Španělsko v prvním půlroce předsedat radě. Já pracuji společně s dalšími poslanci i z jiných politických skupin ve Španělsku na vypracování, na dosažení určitého koncensu mezi politickými stranami, aby všechny podporovali španělské předsednictví. A dovolte mi, abych informoval naše kolegy, že pravděpodobně všechny politické skupiny ve Španělsko již jsme se dohodli na tom, že požádáme vládu o to, aby absolutní prioritou španělského předsednictví byla právě ratifikace této charty, Evropské charty, Evropské úmluvy lidských práv. A bude to skutečně jedna z priorit španělského předsednictví. A mohlo by to být již v prvním čtvrtletí roku 2010, protože skutečně podpis této Evropské úmluvy lidských práv bude absolutní prioritou, jak již to poznamenali předřečníci, je to velice zásadní a společně s ratifikací této umluvy pracujeme na dalším návrhu, který by měl být prioritou a to je vypracování eh, určité směrnice, která by rozvinula další oblast Lisabonské smlouvy, která by znamenala eh, možnost eh, občanů organizovat referenda k určitým důležitým otázkám. A to je věc, eh, která nám tady chybí v Evropském parlamentu, abychom měli legislativní základ pro tuto možnost. A protože výbor AFKO již v předešlém legislativním období rozvinul určitý návrh v této oblasti, tak bych vám chtěl podat tuto informaci, že španělské předsednictví bude mít jako jednu ze svých priorit priorit právě nastartování této legislativy, která by určitým novátorským způsobem zavedla tento, tuto možnost referent. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Mrs. Indwell. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já se také eh, patří mezi ty, kteří chtějí vyjádřit radost nad výsledkem jirského referenda. Já si myslím, že výsledek byl tedy velice dobrý, bylo to velice solidní, jasné ano. Nebylo to ofos, bylo to opravdu velice jasně vyjádřené ano. A mám několik připomínek. Já jsem to zaslechla, nevím už, kdo to řekl, eh, že Evropská unie nyní bude zapojena do celé škály nových eh, politických oblastí, abych to ráda opravila. Vždyť Evropská unie už je nyní aktivní v mnoha politických oblastech, například i ta, která se, kterou se zabývá tento výbor, ale nebylo to dosud dostatečně transparentně a demokratické a to je ten velký výdobytek, kterého jsme dosáhli. Budeme otevřenější, bude se tu tedy jasně uh, hovořit, diskutovat i zde v Evropském parlamentu a v tom samém ještě uh, ne, trochu zaskočili Eh, komentáře pana Busutila, když řekl, že Evropská unie je nahlížena jako nějaký vměšovatel do rodinného života něk obyvatel unie. Já si ale myslím, že Evropská unie se spíš ani nevměžuje, nevměšuje do života nikoho. My chráníme eh, soukromí lidí. To je spíš otázka některých vlád nebo nějakých zvláštních organizací. Uh, to, co tu zmiňujete. A druhá připomínka mne velice potěšila eh, ta věc, o eh, které tu hovořil zástupce právní služby, o tom rozhodnutí z Karlsruhe ústavního soudu Německa, protože já se opravdu obávám dopadu, který by to mohlo mít. Je to velice zvláštní, když se tu říká, že Evropský parlament by mohl být parlamentem, který by nezastupoval ty občany, eh, že v podstatě nejsme jako evropský, eh, pardon, jako německý parlament. Když se ale na to podíváte velice pozorně, tak se tu zavádí něco jako nové veto pro národní parlamenty. A já bych se teda ráda znovu obrátila na tento výbor a obracím se konkrétně na vás, pane předsedo. Uh, kdyby nám to právní služba mohla více objasnit, tedy ten případ rozhodnutí z Karlsruhe. A pak ještě jednu eh, věc, eh, komentář toho, co řekl zástupce eh, předsednictví, tedy rady. Mě těší, že se předsednictví chce velice úzce spolupracovat s, pra- s parlamentem. Dosud tomu tolik nebylo. Myslím, že rada nebyla zas až tak nakloněná takové úzké spolupráci. Ale co se tedy týče eh, spolupráce se zpravodají, já jsem například zpravodaj pro Europol a sdílení informací i osobních informací s Europolem a zatím mne rada nekontaktovala. A dokonce jsem byla i zpravodajem pro zpravodajem pro oblast European Alským a, a v této věci mohu říci, že už vlastně si připomínáme jednoleté výročí tohoto usnesení a zatím jsem neobdržela žádnou informaci pocházející z rady a mohla bych takhle pokračovat a pokračovat, takže doufám, že tato spolupráce se rozhodně zlepší a rozhodně, že se zlepší po té, co vstoupí Lisabonská smlouva v platnost. Děkuji vám, pane předsedo. Yes, thank you. Albrecht, děkuji pane předsedo. Já si dovolím připojit jenom jeden příklad a potom mám otázku ke švédskému předsednictví, protože, jak vidíme, eh, zdá se tedy, že Lisabonská smlouva bude přijata vzhledem k referendu minulý týden. A chtěl bych vědět, eh, jak nahlíží švédské předsednictví na názor, že by Evropský parlament eh, měl být proto, aby byl více zapojen do eh, otázek kolem třetího pilíře. Znamená to, eh, že by se třeba měl odsunout, odsunout dohoda SWIFT, která přišla na přetřes minulý měsíc. Tento výbor se hodně angažoval v tom smyslu, že tuto smlouvu teď nechce. A mě by opravdu zajímalo, co si o tom švédské předsednictví myslí. Děkuji. Prosím, pane Nalvaro. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě doplnil to, co řekla kolegyně Sofi, Naše zkušenost zase nebyla až tak růžová, eh, co se týče eh, rady, i když třeba ohledně Eh, cel a celních režimů mě švédské předsednictví kontaktovalo zase velice brzy. A k tomu, co řekl kolega Alvarez, mě by opravdu zajímalo, co se děje s těmi jednotlivými tématy, eh, kde nejsme absolutně angažováni. Eh, rád bych slyšel názor právní služby. Je tady dohoda SWIFT a jsou tady další věci. Sofie se Eh, o nich zmínila. Před, eh, dejme tomu, že tady nedojde k dohodě SWIFT před tím, než vejde v platnost Lisabonská smlouva. Tak co to znamená? Že se všechno začne od samého počátku, že se vrátíme k bodu nula, a nebo to dáme do druhého pilíře a budeme to vnímat jako otázku zahraniční politiky. Takže tady by mě zajímalo, jestli dojde eh, k posunu právního základu směrem od nás nebo směrem k nám. A jestli jsem dobře rozuměl komisi, eh, tak ty věci, které nebyly zatím vydány ve věstníku, tak s těmi se bude muset začít od samého začátku. A mě by zajímal také ten postup omnibus, jak to celé funguje. Já musím říct, že já jsem dokončil studia, když byla přijata amsterdamská smlouva, takže eh, se omlouvám za tyto dotazy, ale chtěl bych vědět, jak to bude probíhat prostě bude to tak, že najednou si řekneme tak a odseď změníme právní základ. Prostě chtěl bych vědět, jak to bude konkrétně probíhat, protože to bude jistě náročné. Jednu otázku k právní službě. Možná, že to je filozofická otázka. Když tak probírá člověk Lisabonskou smlouvu, tak je tady, dejme tomu, ta možnost té eh, záklopky nebo teda toho, eh, té brzdy, kterou může použít jeden členský stát. Ale jak to může udělat u věcí, kde dejme tomu i vzhledem k protokolu, ta konkrétní země není vůbec zapojena? Jak to, jak to bude fungovat? Dejme tomu, že tady je země, která má určité protokoly, které ji vyčlenují z některých oblastí, ale ona stejně bude říkat, my aplikujeme tu možnost té e, zpátečky, toho, té brzdy, protože se nám tohle obecně nezdá. Takže to by mě zajímalo, jak se bude řešit. A poslední otázka, možná, že o tom ještě můžeme diskutovat také zítra. Už to tady bylo ostatně zmíněno. Budeme mít obrovské množství práce posledních pět let jsme tady měli nějakých 480 jednotlivých složek, které jsme řešili. Nevím, jak to bude probíhat v rámci spolurozhodování. Víme, jak je to třeba v rozpočtovém výboru a s vyššími náklady na spolupracovníky parlamentu. Tady lidé odvádějí skvělou práci, ale nikdo prostě nemůže e, teď řešit mnohonásobně větší množství práce. Takže možná, že to je něco, o čem chcete diskutovat zítra mezi koordinátory. Pan Branč, prosím. Děkuji. Já eh, nechci tady vnášet neklid do toho svátečního ovzduší po irském referendu. Eh, to opravdu nemám v nejmenší míře v úmyslu, ale britští konzervativci eh, tvrdí, že se budou snažit znovu projednat nespecifikované sekce Lisabonské smlouvy. Bude to možné, anebo je to z jejich strany jen takové nějaké volební vábení? Děkuji, jako vždy jasné a stručné. A teď tedy dáme znovu slovo právní službě. Prosím, pane Bernci. Děkuji, pane předsedo. Možná, že nebudu schopen uspokojit všechny požadavky poslankyní a poslanců, ale to, co můžu eh, uspokojit nejsnadněji, je požadavek na písemný text. Tak v nesledujících dnech také tento text bude k dispozici. Co se týče protokolu, tak bohužel nemáme žádný e, precedens. Každopádně se pokusíme do toho vnést trochu světla. Ta otázka, která tady zazněla, byla velice případná, takže určitě se tím zabývat budeme. Ještě k rodinnému právu. Naprostá pravda. Ano, to je velké téma v Irsku a jeden z, jedno z hesel e, bylo také Evropská unie vám zabrání dále e, rozdělovat vaše rodinné pozemky, ale pokud vím, tak tady e, komunitární právo absolutně žádnou pravomoc nemá nikde. E, takže tady prostě se řeší pouze rodinné záležitosti, které mají přeshraniční prvek, takzvaný cizí prvek, jinak je to všechno vnitrostátní záležitost. A k otázce paní Intervelt, ano, z většiny to nejsou nějaké nové oblasti komunitární aktivity. E, Lisabonská smlouva vyjasní e, rozsah pravomocí a do značné míry spíš zastaví e, postup Evropské unie směrem k novým oblastem. a bude mnohem obtížněji e, s tím něco měnit. Takže věci jsou vyjasněné, ale je to do značné míry omezené na ty oblasti, které jsou předmětem těch stávajících dvou smluv. A ohledně rozhodnutí ústavního soudu v Karlsruhe budeme mít možnost o tom ještě hovořit e, později a budeme reagovat na ty otázky. A ohledně té možné brzdy, Eh, ze strany státu, které není, který není vázán rozhodnutím, tak taková to možnost nemůže existovat pro eh, stát eh, něco zablokovat, když toho není sám součástí. Ale i k tomu se ještě vrátíme. Děkuji, pane Bradley. Zpátky k evropskému předsednictví, pan Nilsson. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně k těm třem otázkám, které tu zazněly k PNR. Ta situace se nyní nachází již v radě a myslím si, že tady v parlamentu se nikdo ne, neočekává nějaké pokračování rozhovoru. My na radě tedy čekáme na vstup v platnost nové Lisabonské smlouvy a až tedy komise předloží zase nový návrh. Nicméně chtěl bych poznamenat k PNR, že otázkou nikdy nebylo, zda bychom ano či ne je měli používat, protože já věřím tomu, že PNR eh, jsou používány ve velké eh, většině členských států. Jak eh, premiér již řekl zde v parlamentu, nějakých 80 drog je za, zadrženo na letištích právě díky těmto seznamům PNR, takže jsem přesvědčen o jejich užitečnosti. Co se týče zpravodajů ohledně Europolu je mi líto, že vás eh, paní, eh, paní Intval nikdo ještě nekontaktoval a rozhodně eh, bych, pokud vás tedy skontaktuje, tak bych vás rád pozval, pokud si tak budete přát třeba na oběd a můžeme se touto věci zabývat, tedy těmi otázkami napojemi, napojenými na Europol a pokud i kdokoliv jiný z vás jste zpravodajem a nebyl jste ještě kontaktován ze strany rady, nebo možná jste ještě nebyli jmenováni zpravodaj, rozhodně bych vás chtěl ujistit, že vás rozhodně budeme co nejdříve kontaktovat, aby rozhovory probíhaly i nadále. A k SWIFTu my jsme již předložili naše stanovisko v této věci, hovořili jsme o tom zde v parlamentu, předseda pracovní skupiny sedí vedle mne, myslím, že už byl v parlamentu dvakrát k této věci. Zde ta situace je o tom, že hovoříme o um, dočasné dohodě eh, za nějakých 12 měsíců nebo i méně. Cílem této dohody bude to, že bychom neměli zastavit eh, tyto velice důležité informace v rámci toho schématu TFTS. To znamená, měli bychom zabránit teroristickým útokům, a to právě i zde v Evropě. Myslím, že už to i funguje. A jsme přesvědčeni, že tedy komise předloží eh, nebo získá nový mandát pro vyjednávání v rámci tedy Lisabonské smlouvy, až tato vstoupí v platnost. Děkuji. Já děkuji, pane Nilsson. Nechci znovu zahajovat debatu, ale myslím si, že paní Inveld by chtěla zareagovat. Já doufám, že přijme moji nabídku k obědu. Je to tak? Já, vypadá to opravdu, opravdu romanticky. Ano, přijímám tu nabídku. Ano. No, Děkuji. Ještě k PNR. Já se uh, obrátím v této věci přímo na vás bilaterálně. No further specifications as for... Takže žádné dodatečné informace, alespoň prozatím. A my se tedy znovu obracíme na komisi, paní Korádo. Ano, já bych možná ještě vysvětlila něco, co se týká toho sdělení o omnibusu a návrhu PR. To se bude týkat pouze návrhů, které se vztahují k prvnímu pilíři. A ty nástroje, které tedy leží před tímto výborem, eh, se, tý, se vztahují k migraci, zákonné a nezákonné a dlouhodobé dlouhodobým výzum a šengenským záležitostem, ale není to až tolik oblastí. Spíš se jedná o oblasti, které se týkají třetího pilíře. A Evropská komise je toho názoru, že tyto nevyřešené, nedořešené otázky, pokud nebudou skutečně dořešeny před vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, tak prostě přestanou existovat, spadnou pod stůl a my budeme muset na základě nového právního základu přijít s novým návrhem. A jelikož jsem řekla, že tady prostě bude ještě ta, ten přechod k nové komisi, k novým komisařům, tak to budou právě oni, kteří to budou muset vzít eh, jak si za své a eh, stanovit si priority a tak dále a tak podobně. Thank you. Finally, it might be useful. Děkuji. Možná, že by bylo nakonec užitečné ještě slyšet eh, Eh, od osob, eh, které jsou zodpovědné za tematický eh, výzkum, konkrétně paní Daniel Rosal, ta by nám mohla sdělit, jaké zdroje jsou dostupné pro všechny členy Evropského parlamentu, nehledě na technické otázky, nehledě na právní otázky, kteří tedy vznesli dotazy, které zatím nebyly zodpovězeny. Prosím, paní kolegyně, děkuji, pane předsedo. Ano, je to tak je to pro naše oddělení velká příležitost, že tady můžeme se takto prezentovat, když se hovoří o nových možnostech vzhledem k eh, možnému vejtí v platnost Lisabonské smlouvy, protože tady vlastně eh, vznikne celá řada nových oblastí a eh, výzkumu a my jsme tady proto, abych vám, vám v tom pomohli. Za předchozí volebního období, funkčního období, to bylo dost dlouho, trvalo to dost dlouho, než se výbory a jejich členové vlastně seznámili s možnostmi, které tady ty, eh, to, eh, tato odborná pracoviště představují. Eh, Každý poslanec má totiž určitý rozpočet na výzkum, který se netýká nebo není ve vztahu k tomu, co pro něj dělá sekretariát. A u Libe je to tedy moje jednotka, moje sekce. Je to tematický odbor práva občanů a ústavně právní záležitosti. Rovněž e, pokrýváme e, výbory, které jsou tak trochu příbuzné. E, je to ústavně právní výbor a právní výbor, výbor pro petičce, petiční výbor a výbor pro ženské otázky. Eh, takže eh, my máme pro oblast JAI tři experty, které tady máme s sebou. Je to pan Alexandro Davoli, eh, pan Gregoire a Ellen Cavers která pracuje pro Alessandra Davoli, především v oblasti ochrany údajů e, pro spolupráci justičních složek a policejních složek. Kolega Alvaro se zabývá azylem, právem na informace a kolegyně se zabývá ochranou vnějších hranic a legální a nelegální migrací. Takže my provádíme výzkumnou činnost a děláme to dvojím způsobem. Něco zadáváme ven, když se jedná o studie komparativního charakteru a dlouhodobé studie, které nemůžeme eh, vlastně sami realizovat, takže spolupracujeme s výzkumnými eh, pracovišti v celé Evropě, eh, pořádáme výběrová řízení a vybíráme si tedy tak, aby to pokrylo požadavky z vaší strany. Samozřejmě, že se snažíme v rámci našich zdrojů, lidsko, lidských zdrojů, poskytnout vám i určité práce eh, s naším příspěním. Takže jedná se o eh, určitou vědeckou práci, která není propojena s jednou konkrétní eh, práv, s jedním konkrétním právním postupem, ale může to být i více právních postupů. Například burden sharing je téma, které jsme nechali zpracovat a potom je tady režim společného azylu, což bude jednou z priorit v nadcházejícím volebním období právě pro váš výbor. A abyste lépe pochopili, co dělá vlastně ten tematický odbor, kterému mm, šéfuji, chceme vám připravit e, určité nástroje. Připravili jsme takové velké složky, poměrně obsáhlé, které se nacházejí na vašich stolech zde v sále. Eh, je to možná již trošičku zastaralá metoda, nicméně tato metoda, a byla to tak trošku sázka do loterie, protože jsme to učinili pouze pro tento výbor, má trojnásobnou výhodu eh, je prostě tak trochu eh, šitá na míru. My jsme se dozvěděli, my jsme zjistili, jaké máte jazykové vybavení, co je váš první jazyk, druhý jazyk, u těch dokumentů, nejme tomu nejsou k dispozici všechny verze. Je to tedy tak trochu šité na míru a vy můžete odstranit všechno to, co vás nezajímá a připojit tam věci, které vás zajímají. Je to nástroj, který se může vyvíjet v čase, protože my doufáme, že tak, jak budou jednotlivé texty e, přijímány, například v oblasti e, azylu a tak dále, budou některé sekce nahrazovány, aby se tam dostal nějaký nový důležitý prvek. A opakuji, toto je nástroj, který máte zcela ve svých rukou. Já doufám, že si ho tak trochu přivlastníte a že to pro vás bude možnost, jak tedy schromažďovat zásadní informace. My doufáme, že to pro vás bude užitečné. E, je tam ještě k tomu CD-ROM pro technické fiše a také eh, je tam eh, USB, abyste mohli eh, lépe pracovat a někdy se ty věci znovu tisknou a po třetí, po čtvrté, tak jsme si říkali, že když budete mít ten velký Je précise encore que si vous ne pouvez pas emporter votre classeur parce que vous allez ailleurs, ten pořadač, když budete mít tenhle velký pořadač, tak si tam ty věci budete moc průběžně eh, vkládat. Takže eh, budeme velice rádi, když nám poda, poskytnete nějakou zpětnou vazbu. Snažila jsem se stručně představit naše tematické oddělení a vzhledem k tomu, že jsou neustále kontrolovány veřejné zdroje a jejich vydávání, takže když Eh, nějaký poslanec chce zadat nějaký úkol eh, našemu výzkumnému pracovišti, tak to musí jít přes koordinátory a ti pak stanovují priority. Děkuji, eh, paní Richard, říká předseda. Má někdo nějaký dotaz k těmto věcem? Chavě, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, to je poměrně citlivá otázka. Z hlediska toho, co mám před sebou, bych se chtěl zeptat paní Richard, zda skutečně budeme nominovat a odvolávat. Mm, zda budeme hovořit o legální a nelegální migraci, či zda tomu budeme říkat regulá, regulární migrace, nelegální nebo neregulární migrace. To je strašně důležité, protože z hlediska právního a semantického to není totéž. A tady už se dostáváme do bývalého legislativního období. A já prostě se zabývám tímto fenomenem a zajím i pro mě je to tedy neregulár, neregulérní migrace, ale máme tady celou řadu právních textů, které stále hovoří o nelegální, ilegální migraci. Čili já bych byl velice vděčný za vysvětlení. Já si myslím, že je nesmírně důležité harmonizovat alespoň náš jazyk v této důležité oblasti.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 Ano, pane předsedo, jen takový malý dodatek, abych objasnil eh, dosah, rozsah mé pochyby. Chci říci, že my se tu nenacházíme jenom vůči právnickému konceptu, ale také vůči určitému politickému konceptu a je běžné, že všechny zprávy, které jsme zde vypracovali v předchozím legislativním období ohledně tedy migrace, tak určité politické skupiny hovoří o nelegální migraci a určité politické skupiny pak hovoří o té neregulární nebo nelegální migraci, ale texty i nadále hovoří, já jenom zmíním jednu směrnici, která byla pro některé velice problematické, pro jiné velice uh, důležitá, to je ta návratová směrnice a tam je zmíněno to slovo ilegální, tedy nelegální. A um, můj názor na to je takový, že by se mělo hovořit tedy o té neregulérní a to nezávisle na to, jak na to nahlíží a jak to pojmenovává politická skupina b. Protože je to také ideologická koncepce a proto bych chtěl paní Richard říci eh, v tomto ohledu, že, to, že opak eh, neregulární migrace není nelegální migrace, protože, jak už jsem řekl a opakuji, nehovoříme pouze o právním, ale také o ideologické koncepci v tomto ohledu. Uvidíme, zda budeme schopni domluvit se na společném jazyku. Gracias. Děkuji mnohokrát a než přejdeme k dalšímu bodu našeho programu, zdá se, že pan Busutil eh, chtěl ještě něco poznamenat? Uh, no, ne, já mám spíš dotaz, pane předsedo, zástupkyni toho odboru a chci poděkovat za prezentaci, to nejdříve. A pak se chci zeptat následující. Rozumím tomu dobře, že tady vlastně eh, má výbor k dispozici další finanční prostředky, aby tedy si eh, mohl objednávat studie tak, jak se rozhodne. A zároveň bych chtěl tedy vědět, pokud tomu tak je, jak vysoký je tento rozpočet, pokud nám to může zástupkyně oddělení říct. A potom chci vědět, zda je tady nějaké omezení co do počtu studií ročně. Já si nedovedu představit, že by všechny žádosti o studie mohly být vyslyšeny. A v neposlední řadě eh, chci ještě vědět, zdali eh, tedy eh, tento odbor očekává e, vždy určitý impuls ze strany nějakého výboru, anebo také vypracovávají zprávy z vlastní iniciativy. Paní kolegyně, mohla byste vyjasnit tyto body, které tady pan Buzutil formuloval? Dobře, děkuji. Ve třech bodech, e, ano. Výbor Libe má rozpočet, podobně jako ostatní výbory. Tento vý, rozpočet výrazně narostl v posledních letech, není mimořádný, pokud dejme tomu vezme mé, hm, eh, rozpočet na studie Evropské komise. Nicméně i tento náš rozpočet umožnil celou řadu studií, poměrně rozsáhlých. Je to rozpočet, který je nezávislý, eh, odborem pro, tematickým odborem to je otázka, každopádně je jim spravován nezávisle na vnitřních zdrojích. Takže my e, děláme také e, různé výzkumné práce e, uvnitř, interně. Jde o to, abychom si ujasnili, jaký bude objem naší práce. Pak samozřejmě musíme určitý počet těch studií zadávat ven. A za třetí, my Eh, neděláme rozpočty z vlastní iniciativy. My vždy pracujeme na, základ, na žádost eh, eh, vlastně výborů. Ale chci říct, že když se jedná o vydávání veřejných zdrojů, tak my nemůžeme vlastně nic zahájit, aniž by nedošlo k rozhodnutí výboru Libe. Pokud by nějaký poslanec měl zájem o určité téma a aby, chtěl by, aby bylo zpracováno, tak musí se obrátit k příslušnému koordinátoři a tento vznese koordinátorovi a tento vznese na jednání koordinátorů a teprve potom můžeme my dát k dispozici naše síly, jak lidské, tak eh, hmotné. Odpověděla jsem ano. Pan Busutil ještě jednou. Ano, ta má první otázka tam byla, zda máme nějaký nezávislý rozpočet pro náš výbor odděleně od toho oddělení. A myslím, že odpověď tu tedy jasně zazněla ne. Ano, pochopil jste to správně, je to tak. Ano, je to tak. Takže vám děkujeme. A nyní nastal čas, abychom pokročili k dalšímu bodu. Je to bod číslo 5 a 6 našeho pořadu jednání. Tyto body se týkají vytvoření hodnotícího mechanismu k ověřování uplatňování šengenských aky a hodnotícího mechanismu ke kontrolování uplatňování šengenského aky. A oba body našeho pořadu jednání budou zahájeny eh, s pravodavým příspěvkem panem Ka- a je, tě, je jim pan Karl Coelho a poté dáme slovo zástupcům rady a komise, takže pane Koelio. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jako první věc bych rád uvedl to, že nemohu víc než souhlasit s tou iniciativou, která si stanoví za cíl učinit ten hodnotící systém jednodušší, účinnější, transparentnější a ještě koherentnější. Bohužel, ale z těch návrhů, které předložila komise, toto nevyplývá. Návrhy, které předkládá komise, totiž přicházejí pouze s jedním podstatným, s jednou podstatnou novinkou, tedy provedení neohlášených návštěv. To je tedy ta novinka, kterou tu vítáme. Poté ale v podstatě návrh komise si stanoví za cíl převést to, co se dosud provádělo členskými státy, do pravomocí evropských. A to za velice slabé spolupráce ze strany členských států a naprosté odloučení od Evropského parlamentu, co se týče tedy toho hodnotícího procesu šengenských aky. Pak eh, konkrétní otázky. Některé nepovažuji za nejsprávnější. Jednak je tu určité rozhodnutí mezi dvěma fázemi mandátu, to znamená hodnocení zemí předtím, než vstoupí do Schengenu a pak zemí, které už jsou v Schengenu. A vlastně vůbec nemá smysl takhle rozštěpit to hodnocení. Je s tím spojena také řada problémů, například ochrana osobních údajů. Já bych teď tady nechtěla vstupovat do podrobností, ale určitá témata, jako například outsourcing, nejsou pokryta. Dále záruky musí platit i v rámci systému SIS. Dále článek 7. E, tady by neměla být pouze analýza rizik, ale také slyšení, zprávy z inspekcí a z kontroly bezpečnost, z bezpečnostních kontrol, které provádějí členské státy. Nezávisle na této otázce tady máme také jednu otázku otázku týkající se obsahu během posledního legislativního období. Právní služba, jsme vyžadovali od právní služby právní názor. Tázali jsme se, zda právním základem, na který se odvolává komise, je legitimní, nemohla by to být také, nemohl by to být také nějaký jiný základ. Odpověď právní služby bylo, právní základ je legitimní, komise postavila eh, legislativní iniciativu na základě této práv, tohoto právního základu ale to počítá s konzultacemi Evropského parlamentu. Je také možné, že Evropská komise na základě určité změny může jít jinou cestou, a ta by umožnila Evropskému parlamentu proces spolurozhodování. Obě možnosti jsou otevřeny. Je prostě nyní mm, nutno zvolit jednu. Já si nemyslím, že by bylo možno odebrat Evropskému parlamentu kompetence s polorozhodování v této oblasti. Dále kontrola Schengenu. Kontrola Schengenu to je naprosto zásadní otázku. My všichni, kteří se nacházíme v šengenském procesu, musíme věřit tomu, že kontroly, které jednotlivé státy provádějí na svých hranicích, jsou řádné kontroly. To je tedy, co se týče eh, těchto kontrolních procesů by to by mělo zahrnovat nejen komisi, ale tedy i členské státy a samozřejmě i tento Evropský parlament, který zastupuje evropské občany. Toto je tedy můj závěr. Tedy, že spolurozhodování by mělo být tím správným postupem. V této věci, se, která se týká občanům, tady parlament nemůže být jen nějakým dodatkem, musí být zapojen. Parlament musí vykonávat své pravomoci, Mělo by to odpovídat váze, kterou si parlament vlastně vysloužil těmi základními právními postupy. Takže Pane předsedo, ještě chci připomenout jednu věc. Pokud tedy mezi tím vstoupí v platnost Lisabon, tak všechny tyto nástroje budou muset být znovu předloženy eh, v souladu s touto smlouvou. A myslím si, že co bychom tedy měli učinit, je předvídat zamítnutí těchto iniciativ a vyzvat Evropskou komisi, aby eh, <clears throat> předložila nový návrh a podle mé zprávy tedy, aby předložila ten nový návrh v rámci spolurozhodování, aby to umožnilo tomuto parlamentu mít mnohem silnější, závažnější roli v přijetí těch hodnotících mechanismů šengenského prostoru. Děkuji vám, pane Coelho. Ještě předtím, než se obrátíme na poslance, tak zástupce komise. Máme vás tu? Ano, prosím. No, Děkuji. Co se týče těch eh, věcí, které tu vznesl pan zpravodaj, myslím si, že návrh komise zachází i za pouhé zavádění těch eh, nenahlášených návštěv. Jsou tu jiné body, kde tento mechanismus bude účinnější, jako eh, <clears throat> například následné kontroly jmenování expertů účastnících se o hodnocení. Navíc komise si také myslí, že tu není žádné žádné překrývání mezi první částí a druhou částí mandátu. Je tu určitá fáze, kde tedy probíhají to hodnocení na hranicích, I, tak jak to probíhá například e, i v těch tři, na, těch, na hranicích tří států, kteří netvoří e, členy šengenského prostoru. Co se týče základu, pan zpravodaj správně poukázal na to, že jsou tu dvě možnosti buď článek 66 a pak možnost zakládat tento mechanismus na podstatném právním základu. Komise samozřejmě se zabývala těmito otázkami ještě předtím, než předložila návrhy a došla k závěru, že článek 66 je ten správný <clears throat> a ne tedy ten podstatný právní základ, protože ten článek 66 nemění podstatu aky neměníme tu podmínky, neměníme ustanovení, vystanov, eh, ustanovení týkající vystavování víz, proto tedy komise volí článek 66. Nicméně komise si uvědomuje to, že je třeba i nadále a hodně zapojovat parlament do hm, plnění tohoto mechanismu proto je tu tedy právě i ta povinnost komise informovat pravidelně parlament, to je také v návrhu. A co se týče budoucnosti, Vše závisí eh, od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Samozřejmě mezi tím musíme pracovat na základě stávajícího právního základu a poté, co tedy toto vstoupí eh, v platnost, tak to bude tvořit i součást toho eh, nařízení a balíčku Omnibus. Děkuji. Zástupce rady, prosím. Prosím, máte slovo. E, Pane předsedo, já jsem Krista Šepe a jsem předsedou e, šengenské hodnotící skupiny během švédského předsednictví. Zahájili jsme zkoumat návrh nařízení komise. Prošli jsme články 1 až 9 a zítra budeme pokračovat a budeme pojednávat články 10 až 18. Mm, je zapotřebí poměrně značného času, abychom skutečně proskoumali toto, návrh tohoto nařízení článek po článku. Nehledě na to, že zkoumáme tento návrh komise, je velice užitečné znát také stanoviska členských států k nejrůznějším, k jednotlivým těm článkům. Děkuji vám. Děkuji. A znovu se obracím na poslance pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Já nepochybně mohu poblahopřát zpravodaji k tomuto přístupu a naše frakce to také podporuje. Ehm, právní základ je důležitý a jsme tedy toho názoru, že by se mělo postupovat způsobem, jakým zpravodaj postupovat navrhuje. Když se podíváme na meritum věci, tak je tady jedna věc, která nepochybně chybí v příloze, e, která vlastně probírá jednotlivé body, které budou kontrolovány, monitorovány. Jde o kontroly na hranicích, zatím e, jsou dost E, problémy s tím, jakým způsobem se provádějí tyto kontroly z hlediska e, dodržování lidských práv. Takže když se podíváme na naplňování šengenských aký, tak e, prostě nelze ignorovat nutnost respektovat lidská práva, ať už děláme, co chceme. Takže to by mělo být uvedeno jako samostatný bod v příloze, či dokonce v nařízení. Musím říct, že to je vlastně Eh, už předmětem té zásadní diskuze. Teď obecně v zásadě podporujeme to, co eh, tedy zpravodaj navrhuje i ohledně právního základu. Děkuji. Paní Ludford. Um, Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, chtěla přivítat zprávu pana Koela a poděkovat mu za vynaložené úsilí On je vždy eh, autorem zpráv, které jsou dobře eh, prostě komentované, dobře vyargumentované a některé z otázek, které vznesl, eh, si myslím, že zaslouží opravdu, opravdu pochvalu. Je dobře, že jsou předmětem té zprávy a musím říct, že na ní hledím s obdivem. Rovněž obdivuji způsob, jakým identifikoval nové otázky, eh, které jsou eh, při, ve vztahu k implementaci toho nového systému a nezávislého eh, vízového kodexu, otázka bezpečnosti na pozemkách, pozemcích společností a tak dále. Já si pamatuji, jak pan Coelho už se k těmto otázkám bezpečnosti u prací zadávaných ven vyjadřoval a je také dobře, že tady vlastně identifikoval nějaké další opomenutí a e, hovoří o nutnosti ještě doplnit to celé opatření. Takže musím říct, že my plně podporujeme tento přístup pana kolegy. Je to velice rozumné, je velice rozumné ještě se tím zabývat do větších podrobností a e, v tom tedy bych asi, s tím bych asi tedy skončila svůj příspěvek. Děkuji. Děkuji, pan Moraeš. Um, Děkuji, pane předsedo náš stínový zpravodaj nemohl být přítomen, takže eh, vzhledem k naší eh, frakci SD chci říct, podobně jako paní Ludford, že eh, pan Koelo je velice zdatným zpravodajem a my naprosto souhlasíme s tím postupem, který navrhuje. Musíme tady mít spolurozhodování a chci, aby to takto teda byla zaznamenána reakce naší frakce na tuto zprávu. Děkuji. Děkuji a teď pan Koelo ještě jednou. Já k tomu nemám co dodat, myslím si, že můžeme hlasovat zítra. Dobrá. Takže to je tedy vše ke zprávě. So it's okay. It's okay, I'm, I'm informed. Ano, je to v pořádku. Mám tu informaci, že následující bod eh, našeho pořadu jednání, to je velice eh, silný bod našeho dnešního pořádu, asi si všichni pamatujete, když pan Žil Dekerkov eh, k nám nás navštívil poprvé ve výboru Libe, hned tedy po ustavení Evropského parlamentu, tak to proběhlo proběhla velice mm, zásadní výměna názoru, ale nemohli jsme zacházet příliš eh, do podrobností, protože jsme neměli čas a vyvstala to celá řada bodů eh, dotazu. Takže z časového hlediska jsme nemohli eh, tu debatu rozvádět, ale dnes se k nám dostaví přesně v pět hodin. To máme tedy na programu. To znamená, že bychom tedy asi měli přerušit na krátkou přestávku a znovu se tu sejdeme přesně za 20 minut v 5 hodin. Takže nyní přestávka.

to zapnete a idete. Toto to, dovolenka. Ale to je sport. Please, dear colleagues, take your seats. On va recommencer <laughs> notre travail. Nous donnons la bienvenue à euh, Gilles. Pustíme se do práce. Na řadě je pan Gilles de Kerkop z protiteroristické jednotky Evropské unie, který bude hovořit o akčním plánu pro boj proti terorismu na území Evropské unie. Došlo k velice zajímavé rozpravě u příležitosti jeho e, minulé prezentace u nás ve výboru 3. září letošního roku a nebyl vlastně čas na to, abychom e, té rozpravě věnovali ten čas, který bychom si přáli. A mám takový pocit, že teď je ta chvíle, a že máme e, tedy možnost se s panem Žil de Kerkopfem pobavit trochu obšírněji. Prosím, máte slovo, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že nejlepší by asi bylo e, přejít rovnou k výměně názorů. Já už jsem během posledního e, našeho společného sezení hovořil o těch hlavních akčních liniích, o těch hrozbách a nejlepší by asi bylo, kdyby Eh, poslanci tedy mohli reagovat, kdybyste je vyzval, dejme tomu, k nějakým vystoupením. Já bych na ně pak mohl zareagovat. Ano, předseda, začneme. Začneme nejprve eh, pan Harege. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si vyslechl pana Kerkova v prvním zářijovém týdnu s nesmírným zájmem. A rád bych vám řekl, že jsem si velice vážil vaší práce a také solidnosti vámi poskytnutých informací. Domnívám se, že e, e, z politického hlediska práce, kterou děláte, je skutečně prioritní a je tudíž nesmírně důležité, abychom v tomto okamžiku, bude-li to možné, měli aktualizovaný názor na to, jak vypadá stav této otázky v členských státech Evropské unie s ohledem na účast policejních složek a spravodajských složek v, proti v boji proti teroristům Eh, po případě, jak to vypadá s koordinací, kterou by mělo vést vaše udělení, pakliže ho vůbec vede. Čili máte tady nějaké pevné vztahy a došlo k tomu, že vaše práce doznala spolupráce se členskými státy a jistě si vzpomenete, že jsem vám zaslal dopis, Eh, reagoval jsem na vaši intervenci, kterou jste měl tady 3. Eh, září a vyjádřil jsem určitou stížnost a doufám, že budete tak nesmírně milí už eh, tím, to jste vlastně prokázal, jak jste přivětivý, že jste přišel mezi nás a mna a doufám, že na to odpovíte ústně. Můj dopis mm, zněl tak, že jsem vám napsal, že nechápu, jak Evropská komise může stále ještě zachovávat interní denní komise, který se jmenuje Sursign, kde obyčejně se zavádí eh, pojem organ, separa, separatistická baskická organizace a popisuje se teroristická eh, organizace. Já jsem vám napsal, že nechápeme, jak v oficiálním eh, orgánu komise může dojít k tak závažné chybě protože v boji proti terorismu hrají slova nesmírnou roli, čili eh, zmatení semantického smyslu může znamenat velikou chybu. A protože vy předsedáte tak nesmírně důležitému grémi, důležitému grémiu, nechápu, jak tomu mohl dojít. A chtěl jsem tedy požádat, že tedy by se neměl dávat přívlastek etě, aby to, jakože je to snad eh, skupina, která eh, se hlásí pouze k separatistickému hnutí, tak je to závažná chyba, protože celá strana, celá řada stran v Baskicku také eh, usiluje o samostatnost, ale nejsou teroristé. Čili vyjádřit příčinu, proč vraždí ti lidé, eh, takovýmto převrácením politického smyslu, tak jim vlastně dáváte pozitivní význam a domnívám se, že to prostě není možné. Je to něco podobného, jako kdyby někdo nazval Al-Kaidu organizaci za šíření islámu. Eh, to by bylo úplně stejně závažné. Čili jak by se cítili oběti al kaidy a jak si myslíte, že se cítíme my, mnozí demokratičtí občané v Baskicku a ve Španělsku, když vidíme oficiální věstník komise, eh, kde prostě vla, Komise označuje ETU e, za separatistickou organizaci. Já bych rád, aby to bylo e, uveřejněno a e, rád bych, abyste k tomu něco řekl, rád bych využil toho, že jste tady. Děkuji vám. Žádné otázky další zatím nejsou, takže mohu odpovědět panu kolegovi obšírně, pane Moresi. Aha, děkuji jistě nebude asi čas na obšírné odpovědi vš- na všechny naše dotazy, ale alespoň chci, aby byly zaznamenány. Během té poslední, nebo na konci té poslední prezentace, ta byla velmi užitečná, eh, jste také hovořil o etických záležitostech a paní eh, Ledford se k tomu také vrátila a na jednání in camera se pak objevily určité statistické údaje. Já musím říct, že toto všechno je velice citlivá otázka. Já bych eh, chtěl vědět, do jaké míry se tímhle zabýváte. Eh, myslím teď konkrétně eh, to zadržování a prohlídky na letištích v Evropě, v Evropské unie. Ono je obtížné získat statistické údaje o těchto postupech pokud i dnes nemáte možnost na to odpovědět, tak bych rád viděl, zda se tou otázkou zabýváte, či budete zabývat. Chceme efektivní řešení eh, terorismu. Nechceme, aby se vydával čas a zdroje na to, že budou eh, potom eh, chytáni lidé, kteří nebudou těmi pravými vyníky či podezřelými. Další věc, kterou bych chtěl tady zmínit, je otázka radikalismu a prevence radikalistických tendencí. Já vím, že v mém vlastním členském státu a ve Spojeném království se hodně v této věci postoupilo ku předu e, v tém boji proti radikalizování společnosti a atmosféry. Já bych rád věděl, zdali tady je určitá vyváženost mezi členskými státy v této oblasti, protože já to vnímám tak, že členské státy nejsou v tomto směru na stejné úrovni. Teď mám na mysli e, právě ty otázky boje proti radikálním tendencím. E, to je všechno. Paní Inbelt, děkuji, pane předsedo. Pane Dekerkovhe, je to vždy potěšení vás vidět. Mám tři konkrétní dotazy. Za prvé, myslím, že to bylo minulý týden, co Evropský soud znovu e, se tedy vyjádřil k otázce takzvaných černých seznamů, černých listin, e, takzvaných blacklists a filipínský bojovník za svobodu Eh, podle tohoto rozhodnutí měl být z toho seznamu vyškrtnut okamžitě. Vím, že to není první rozhodnutí tohoto druhu. Evropská unie trošičku eh, kosmeticky pozměnila ty postupy. Teď jsme ten postup konečně změnili a vyhovuje tedy eh, všem principům demokracie a právního státu. Je to tak? To je má první otázka. Za druhé, Znovu a znovu jsme e, žádali o hloubkovou analýzu e, e, účinnosti protiteroristických návrhů. Kdy můžeme takovouto hloubkovou analýzu očekávat? A za třetí, to je taková obecnější otázka, jedná se o cílení všech těch snah v boji proti terorismu, protože ono je to tak, že rok po roce zprávy třeba Europolu ukazují, že většina těch případů, 95% všech případů, eh, nepředstavují představují nějaký nadnárodní terorismus. Eh, jedná se o různé kroky separatistických hnutí, teď se skoro bojím volit eh, slova, Eh, jedná se o činy, eh, dejme tomu ochránců zvířat a tak dále. Je to hodně vzdálené nějakým neonacistickým bojůvkám a je to opravdu většina případů, které jsou tohoto charakteru. A když pak slyšíme prezentaci, eh, tak se zdá, že se vždy soustředí ta prezentace těch, na ty muslimské extremisty. Já neříkám, že by z toho měli být vyňati, Eh, pokud eh, jde jenom o to zjistit, zdali tady jsou opravdu vydávány ty peníze správně. Eh, děkuji. Paní Deril. tardes, señor Dobré odpoledne, pane de Kirchhoff. Já vám také chci poděkovat za vaši přítomnost zde a chci říci, že jsem si s velkou pozorností přečetla vaši zprávu o strategii v oblasti terorismu a akční plán v boji proti tomuto a také chci poděkovat švédskému předsednictví, že tuto tématiku zapojila do tří hlavních priorit. Ráda bych se vás zeptala na ty pilíře, na kterých zakládáte ten akční plán. Je to tedy prevence, eh, potírání a <clears throat> odpověď na teroristické útoky. Co se tedy prevence týká, eh, tady souhlasím s vašimi návrhy. <clears throat> bojovat tedy proti terorismu s prostřednictvím odrazujících prostředků, eh, prostřednictvím vymýcení těch teroristických organizací, potírání jejich činnosti. Já považuji za eh, zásadní, jak vy říkáte, zahrnout do toho také vzdělávání, školu, rodinu, jako tedy účinný nástroj, kterém, <clears throat> který nám pomůže bojovat nejen na té mezinárodní úrovni, ale hlavně na národní úrovni. A pak také se vás chci zeptat, nemyslíte si, že bychom potřebovali jasnou definici terorismu, protože bez této definice nemůžeme bojovat, nemůžeme eh, postupovat v rámci prevence, ať je to prostřednictvím internetu nebo jiných médií. A co se týče tedy eh, potírání eh, tady jsme opravdu um, velice potěšeni. Ovšem víme, že eh, mnoho teroristů není vydáváno ze zemí, kde i nadále tedy mohou vykonávat svoji aktivitu. Takže jak, jak bychom mohli tyto teroristy předvádět před spravedlnost? Protože pokud budou i nadále žít v jiných zemích a tam tedy eh, vynakládat svoji činnost, tak je to velké ponížení vůči jejich obětem. A co se týče tedy reakce na terorismus, vy asi víte, eh, k čemu došlo ve Španělsku. Zemřeli tři eh, civilní gardisté eh, v rámci jednoho atentátu. Postihlo to také celou řadu jiných obyvatel a terorismus je i nadále jednou z velkých obav španělských občanů. Takže já bych ráda věděla, zda v radě pomýšlíte na podnicení nějakého právního aktu, který by se tomu věnoval, zejména co se týče eh, podpory pomoci nejen ekonomické, ale zejména té morální obětem terorismu. Co by tedy vaše instituce ohledně tohoto mohla učinit? A já vám samozřejmě z mého místa chci nabídnout veškerou moji spolupráci a podporu moji, ale také mé politické strany a Španělska. Děkuji. Děkuji, paní Latford. You, Um, Děkuji, pane předsedající Nejprve dovolte, abych se zeptala následující věc. Chtěla bych vědět, zdali pan kirchhoff se někdy dostal eh, k řešení otázky odškodnění evropských občanů obětí terorismu mimo území Evropské unie. Já se domnívám, nepochybně tomu tak je ve Spojeném království, že tato otázka ještě není vyřešena. Teď mám na mysli otázku britských eh, občanů, kteří jsou eh, obětmi určitých eh, takovýchto kroků a nejsou zatím očkodňováni. Chci vidět, jak to vypadá v dalších členských státech a zdali tady existuje nějaká snaha to řešit celoevropsky. Za druhé, musím říct, že souhlasím tady s panem eh, kolegou, a také jsem o tom vlastně hovořila ve své zprávě. Dřív než jste přišel, tak jsme dnes odpoledne v kontextu diskuze o Lisabonu a zjednodušení hovořili taky o PNR zdali eh, ty snahy evropského PNR někam směřují, ale švédské předsednictví řeklo, že eh, to vůbec neovlivňuje pokračování národních systémů PNR. A eh, je tady otázka pašování drog, ale to je zase kontrol na letištích, ale to je také otázka finančních zdrojů. E, sledujete tyto věci na národních úrovních a e, sledujete, zdali jsou tady určité diskriminační přístupy. A v neposlední řadě chci vědět, zdali je tady nějaká aktualizace toho, co jsme projednávali v září Eh, mám teď na mysli transatlantickou diskuzi ohledně prosazování právního státu při boji proti terorismu. Děkuji. Paní Alsano. Mm, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla pana Kirchhoffa zeptat na následující. Já jsem novou poslankyně, jsem také zpravodajkou pro oblast eh, pro věc sítě boje proti eh, teroristům a eh, táží se tedy na následující. Týká se to tedy potírání terorismu a možného feedbacku, toho reálného feedbacku. Pokud tedy vezmeme v potaz, že to, že terorismus se eh, napojuje také na celou řadu jiných oblastí, jako je pašování, drog, zbraní, obchodování s lidmi. Takže já jsem zpravodajkou pro tu oblast mechanismu boje proti terorismu a chtěla bych tedy vědět, zda tedy ty informace, které vy dostáváte, jsou používány také pro oblast prevence, nebo jak, to, jak se vynakládá s těmi informacemi. Děkuji, pane předsedo. Různé členské státy řekly, že mm, Někteří bývalí vězni z Guantanama budou přijati v jejich eh, státech. Byli to lidé, kteří byli mm, podezříváni z terorismu, ale chyběly důkazní prostředky a existují zdá, a zdá se, že tedy eh, už neexistuje to podezření, že se na tom nějakým způsobem podíleli. Moje otázka na vás, jak to všechno bude koordinováno? Eh, teď ti lidé z Guantanama, až budou tedy rozpilováni do různých eh, členských států, Eh, bude jim povoleno, aby zase vytvářeli mezi sebou sítě, budou moci neomezeně eh, být politicky činní, aniž by neexistovala státní kontrola. Eh, jak to vypadá s eventuální koordinací? Mohl byste k tomu hlouběji něco říci? Děkuji a nyní tedy pan Krkov, já bych vám také chtěl sám položit jednu dodatečnou otázku. Po Lisabonu komise ví, že tu bude nový výbor pro bezpečnost a já bych rád věděl, jaký je váš postoj a spolupráce s tímto výborem na základě Lisabonské smlouvy. Děkuji za všechny ty vynikající otázky. Byly to velice přesně položené otázky, já je vezmu po pořádku. V první řadě tu zazněla otázka o účasti politických složek a o výměně informací. Každý půl rok se snažíme vypracovávat zprávu pro Evropskou radu o jednotlivých aspektech a do jisté míry to náhodně vybírám ty nejdůležitější témata a také témata, které se tu opakují každý půl rok. Co se informací Europolu a Eurojustu týče, to je jediná oblast, ve které Rada přijala eh, legislativu, která je závazná pro členské státy. Věci se zlepšují. Samozřejmě nelze říkat, že jsou dokonalé to určitě ne, ale především co se týče Europolu, takzvaných živých informací u těch eh, šetření, která probíhají. Eh, Europol dostává informace po té, co proběhly, eh, šet, proběhla šetření. Takže já se snažím na členské státy tlačit, aby systematicky informovali Europol i o těch probíhajících šetřeních. Je tady jedna věc, je třeba modifikovat legislativu v určité oblasti, tak Eh, aby byly ty informace poskytovány hned, protože oni jsou zatím poskytovány pouze tam, kde se vlastně věc týká dvou států. A to nikdy z kraje není, vždycky to začne v jednom, takže tam by to tedy mělo být změněno. U Eurojustu je to to samé. V oblasti terorismu eh, ty reflexy ještě nejsou tak eh, aktivizované, co se týče systematických informací, protože vzhledem k tomu, že se jedná o oblasti, které jsou velice citlivé, eh, tak je dost často nebezpečné okamžitě ty informace nechat proudit. Na rozdíl od jiných typů trestné činnosti, tady záleží na tom, aby bylo eh, tedy možno vstoupit do věci co nejdříve a zabránit případně atentátu či něčemu takovému. Pak tady ještě musím na členské státy tlačit více v tom smyslu, aby Europol a Eurojust eh, šetření prováděli společně. Eh, my jsme ze 27 ministry členských států v minulém týdnu vlastně slavili desetileté výročí a členské státy v tomto směru <coughs> hovořili o tom, že je třeba věci posunout a vytvářet ty společné eh, šetřící, vyšetřovací týmy. Takže musím říct, že se mi dostává velmi aktivní podpory od členských států ohledně některých prvků té strategie které doufám, že jsem aktivní a teď mám, myslím, především tu prevenční oblast, hned to tedy rozvinu ale více členských států se rozhodlo, že do toho půjde, že svou expertízu poskytne a že se tedy bude snažit své nejlepší postupy sdílet s ostatními. A já musím říct, že jsem poměrně spokojený s tím dynamismem. Další oblast, ve které bych rád, aby členské státy, všechny členské státy pokročily, eh, je vlastně eh, vytvoření takové platformy, američané tomu říkají Fusion Center, kde vlastně by všechny eh, orgány činné v trestním řízení, včetně celní zprávy, včetně všech dalších orgánů, si sdíleli nástroje, sdíleli informace. Takže Snažím se toto prosazovat a konkrétně spolupracuji v tuto chvíli se Španělskem a Francií. Tuto platformu nebo tyto platformy e, spojit v takovou síť. Takže to je k té první otázce. A teď k otázce číslo dvě. ETA e je tedy teroristickou organizací, proto je také na seznamu a je třeba používat přesná označení, toto je teroristická organizace jako taková a je to třeba ošetřit i z, téma, z semantického aspektu. Pak je tady samozřejmě generální ředitel příslušné DG, tam já sdělím e, vaše přání a každopádně e, ten semantický e, aspekt věci také zdůrazním. A ještě religious profiling Toto je propojeno také s tou otázkou položenou panem Busutilem a paní Ledfordovou. Tento religious profiling, tento vlastně eh, skrývá asi, no to nevyjádřím tím nejlepším slovem, ale je to opravdu velice zásadní otázka. Myslím si, že za nějaký týden nebo dva týdny eh, navštívíme agenturu pro základní práva a budeme mít příležitost se setkat i s novým ředitelem a myslím, že tato nedávno vydala zprávu o diskriminaci v Evropě, tedy s výsledkem, že je tu poměrně vysoké vysoký poměr diskriminace, zejména vůči eh, muslimům a já bych se tedy eh, chtěla si zabývat tím, abychom se společně věnovali této eh, otázce profilingu, aby docházelo tedy k systematickým kontrolám vůči těmto takzvaným viditelným menšinám. To je opravdu nepřijatelné ehm, Byly tu už určité reakce. A možná ne ze strany těch, kteří jsou proti PNR, ale tyto sestami, seznamy vlastně um, se zakládají na určitých aspektech, ale myslím si, že toto by mělo být ještě dále detailněji probíráno. To jsou tedy zase výsledky určitých studií, které volají pro ještě větší propracovanosti a i tedy rada by se tomu měla více věnovat a uvědomuje si to. Když se ještě vrátíme k vaší otázce prevence, to byla moje výsostná priorita, když jsem byl jmenován. Myslím si, že bychom na tomto měli hodně pracovat. Ovšem potíží tu je to, že je to vlastně pravomoci členských států. Já mohu dosáhnout toho, že přesvědčím členské státy, aby do tohoto investovali, aby si sdíleli své zkušenosti a, a nejlepší praxe. Až dosud se mi podařilo uh, aby členské, šest členských států tvořilo tedy tu eh, vůči skupinu, mm, která pracuje na tomto programu a jak můžeme tedy eh, rozvíjet toto téma a to, jak můžeme také mobilizovat na, a zejména na místní úroveň, protože právě na místní úrovni musíme včas řádně odpovídat na možné reakce, zapojit do toho rodiny, sociální pracovníky, školy a tak podobně. Pracovali jsme také na eh, deradikalizaci v členských státech a ještě dnes odpoledne s jedním členským státem hovoříme o jednom specifickém projektu v této oblasti. Takže toto jsou mé hlavní priority a samozřejmě jakékoliv další dobré nápady jsou vítány. Já opravdu čím více, tím eh, to zabývám, tím méně eh, toho vím. Ale pak jsme tu měli otázku o jedno rozhodnutí, odvolání rozhodnu, nedávného rozhodnutí soudu. Samozřejmě, my tu máme ústavní soud, ale ano, samozřejmě do určité míry je to tedy způsob, jak napravit určité omily. A myslím si, že podobně jako vy, asi bych nebyl tak negativních a nám se podařilo už zlepšit Um, postupy ohledně rozhodnutí ústavního soudu, pardon, uh, soudního dvora. A co se týče nových rozhodnutí od Soudní dvůr nikdy nespochybňoval uh, postupy ale já musím říct, já jsem se opravdu nevěnoval tomuto nedávnému rozhodnutí do hloubky, takže příliš nevím, ale rozhodnutí Evropské Prostě my jsme Sajzonovi nedali možnost, aby se odvolal. Takže tady podle mého názoru je ještě co zlepšovat, ale tím, čím víc můžeme ten postup zlepšovat, tím lépe. A jedna z možností nové smlouvy je právě v tom vytvořit určitý mechanismus, eh, proti vnitřním i vnějším teroristům a poté, co komise předloží návrh a parlament s tím bude těsně eh, vlastně zpět, tak nakonec vzejde z toho všeho návrh, který bude eh, v pořádku a který budete akceptovat. A ještě hodnocení té politiky boje proti terorismu. Ano, eh, já už jsem na tohle ostatně reagoval. To je něco, co chybí. V kontextu nové smlouvy je vlastně to hodnocení jedním z nových mechanismů, na kterých eh, spočívá ta smlouva, na kterých trvá. A pak je tedy třeba eh, něco takového zavést. Eh, Nejenom právní hodnocení, ale skutečně efektivní prosazování a spravedlivé prosazování. Zdali se soustředíme příliš mnoho na teroristy muslimské provenience. No samozřejmě, že ne ale eh, je také, jde také o to používat vhodná eh, termíny, vhodná názvy a není možno zneužívat eh, náboženství pro určité politické cíle a tak dále. V tom směru s vámi naprosto souhlasím. Pokud se podíváte na TISAT, tak tady se vlastně zase nerozvinulo tolik různých eh, jak léček, protože jsme to prostě všechno eh, dost eh, brzy odhalovali a nebylo tady příliš mnoho útoků v Evropě a my se právě o tohle snažíme, to je jedna z naši, jeden z našich úkolů. Takže PTA, tak to je zase něco, co je správně řešeno eh, spoluprací mezi Francií a Španělskem. Je tady plno společných týmů. Takže já si myslím, eh, že na základě informací, které mám k dispozici, eh, že mohu říct, že naše strategie, unijní strategie v této věci je dobrá. My určitě nevydáváme zdroje zbytečně na něco, co je irrelevantní. A paní Beserit bych chtěl říct asi tolik. Definice terorismu. Od roku 2002 tady ta definice existuje. V roce 2008 byla ještě pozměněna, aby vlastně také pokryla další e, činy, e, násilný akt a tak dále. Nicméně je důležité, aby definice byla skutečně přesně vyjádřena a odpovídala vývoji toho celého fenoménu. Proto jsme ji také e, pozměnili tu definici z roku 2002, abychom do toho, abychom zohlednili ty nové jevy. Otázka, kterou kladu, je následující. Bylo by užitečné, jak nám říkají vyšetřující složky, Eh, začlenit tam i fakt, že někdo se, dejme tomu, přesune do jiné země, aby tam byl v nějakém výcvikovém táboře? To není jednoduché. Můžeme si tuto otázku položit. Každopádně si myslím, že určitou definici máme, někdo ji spochybňuje a já si myslím, že je ale přiměřená a zároveň se domnívám, že musíme ten vývoj nadále ještě eh, sledovat ohledně extradice teroristů. V Evropě už to není problém. Když jsem byl v jiných eh, funkcích, tak v jednom členském státu, který znám velmi dobře, eh, tam prostě se již ne eh, probíhá extradice takovýmto jednoduchým způsobem. U třetích států ano, to samozřejmě závisí na kapacitě ohledně uzavírání dohod o extradici. A samozřejmě záleží na tom, jak se státům daří tuto rozpravu vést a tyto smlouvy uzavírat. Proto si myslím, že ministři vnitra a ministři zahraničních věcí by měli být ještě aktivnější než eh, vůči svým protějškům z třetích států, které jsou na našich hranicích. Na konci července jsem navštívil Kolumbii a e, obecná smlouva mezi Kolumbií a Evropské, Evropskou unii ohledně extradice možná zase není až tak špatný nápad. Hovořila jste o obětech a já si myslím, že tady mohu navázat na otázku paní Ludford. Domnívám se, že i tady bychom měli pracovat mnohem aktivněji. A já osobně bych se měl více starat o oběti Jde o to, zdali e, pojišťovací smlouvy či možnosti e, vlastně toho odškodnění osob v cizině. Zdali to existuje, myslím, že ne a myslím, že to je skvělý nápad a pokusím se v tom ještě více zjistit a vrátím se k vám s e, přesnější odpovědí. A k poslední otázce vztahy s Američany. Já myslím, jsem to řekl už minule v tom prohlášení mezi Unií a Spojenými státy ohledně Guantanama e, bylo také napsáno, že tady je souhlas se zahájením rozhovoru ohledně stanovení nějakých společných zásad. A my jsme v tomto směru také naznačili, že to již činíme a že tedy eh, američané přeskoumají svůj přístup a že se posunou směrem k prosazování práva. Diskuze ve Washingtonu pokračuje, ale zatím je těžko ji hodnotit protože ten orgán, který byl tím pověřen, zatím ještě nevydal závěrečnou zprávu. Eh, tam je nějak posunutý termín. Každopádně vás budeme informovat. Eh, já jsem v kontaktu s právním poradcem ministerstva vnitra a e, také s koordinátorem a uvidíme, jak společně postupovat. Ale myslím si, že to je něco, co opravdu začne až za určitou dobu, až za španělského předsednictví. Američané chtějí mi tedy nejprve hotovou zprávu o těch postupech při e, zadržování a uvalování vazby. Já budu na konci října také ve Washingtonu a e, mám tam celou řadu jednání. Toto je jedno z témat. My budeme na Američany tlačit, aby v tom byli aktivnější. A k otázce paní Afendo ohledně obchodu se zbraněmi, s lidmi, zdali máme dost informací. Už to je několik let, co e, se výrazně zlepšily analýzy Europolu a my také máme mnohem kvalitnější analýzy e, situace e, v oblasti této hrozby. Myslím si, že rada, ministři vnitra, ministři spravedlnosti mají k dispozici mnohem přesnější analýzy jednotlivých aspektů této otázky a mohou tak lépe definovat politickou reakci na tyto fenomény. Teď ještě ke Guantanámu. Jak víte, v červnu Rada JAI přijala rozhodnutí ohledně mechanismu pro výměnu informací mezi členskými státy, které mají v úmyslu e, prostě na svém území umístit jednoho či více e, vězňů e, Guantanáma a zároveň také diskuzi o jejich statutu. A to umožní členskému státu také integrovat určité obavy e, ostatních. Například je tady otázka volného pohybu. Daný členský stát může pak informovat ohledně případných bezpečnostních opatření Eh, může to být hlášení se na policii jednou týdně pro toho dotyčného jako povinnost a tak dále a tak podobně. Ale je tady ta informovanost a informování těch dalších. Já si myslím, že tohle funguje dobře, členské státy jsou informovány mezi sebou ohledně těch přijímaných opatření a my se pokoušíme sledovat nejenom ty právní aspekty věci, ale také to, co umožňuje integraci, protože to, co je nejdůležitější, je zajistit integraci těchto lidí uvnitř Evropské unie. A ještě e, k tomu, co nazýváme kozí o případné mé roli v tomto orgánu. Myslím si, že to bude obtížné, ale zároveň je to obrovsky důležité. Až do posud totiž Evropská unie nedosáhla toho, aby, co se týče vnitřní bezpečnosti, eh, rozvinula princip eh, operativní koordinace. To je něco, v čem tedy Unie pokulhává a je to obrovská výzva. Ale je prostě třeba ty partnery všechny posadit k jednomu stolu, všechny agentury Europol, Eurojust a všechny ostatní. A začít společně promýšlet e, určitou politiku. V tomto rámci protože terorismus je jedno z témat kozí. Já si nemyslím, že v tom konkrétním operativním rámci dospějeme nějak hodně daleko, ale ohledně politických priorit, přidělování zdrojů, tam má kozy svou roli. Takže já myslím, že to je dobrá věc, tento výbor. Nebude to ale snadné, bude to chvíli trvat, než nastolíme ten správný rytmus. Každopádně však když se tak podívám, jak Europol se změnil za těch deset let, tak jsem poměrným optimistou, co se týče možnosti kozí e, se stát takovým referenčním rámcem. My jsme začali s projekty jako COSPOL, začali jsme s OKTou, snažili jsme se vytvořit určité politické priority v té trestně právní oblasti. To všechno se ještě musí propracovat a zajistit, aby našich členských státech a v agenturách se hrálo podle jedněch stejných not. To je důležité. Takže ten článek o kozí, já ho teď nemám před sebou, ale je to, myslím, tady v jedné z těch, z těch zpráv. Hned vám to tady nalistuji. Zástupci e, příslušných orgánů a agentur Evropské unie mohou být e, také E, vlastně e, součástí toho procesu. Nevím, jestli jsem orgánem či organismem, ale každopádně se toho zúčastním. Děkuji. Děkuji, pane Kerkohofe, za tato vysvětlení po tomto prvním kolečku otázek. Ptám se, zdali je tady ještě někdo z poslanců či poslankyň, které, kteří by se chtěli něco zeptat, nějaká doplňující otázka pan Janis Plasis, pan Borš také chci eh, teď eh, hlídat čas. Eh, a mám ještě i nějaké další povinnosti. Paní Invel se tedy ujme té úlohy předsedy našeho dnešního jednání na místo mne. Děkuji za pochopení. Okay. Safe trip home. Uh, Mrs. Hennis. Děkuji. Paní Hennis. Jen, jen velice stručně. Možná bychom se ještě mohli vrátit k tomu SWIFTu, pokud tedy Zdá se, že to byla nějaká nová dohoda se Spojenými státy, ale má otázka je následující. U SWIFTu to v podstatě funguje tak, že tedy ty údaje se dají k dispozici Spojeným státům. Jsou to tedy evropské údaje, eh, které američané mohou hodnotit, vyhodnocovat a následně tedy A následně tedy vydávat pokyny eh, vůči Evropanům. Tyto údaje jsou tedy zásadní pro boj proti terorismu. Tak proč tedy postupujeme tímto způsobem? Proč nemáme nějaký systém ad hoc? Proč eh, vlastně povolujeme, aby tento přístup boji proti terorismu byl v rukou Spojených států? Děkuji za tuto otázku. Ještě někdo se hlásí? Pan Busutil. A je to dobře, ještě pan Bronx a poté můžeme uzavřít seznam. Děkuji. Já si myslím, že islámský terorismus není jedinou formou terorismu, ale pokud budeme věnovat této formě terorismu, tak do jaké míry ty války proti muslimským zemím, konkrétně Iráku a možná i proti Iránu, přispěly k té atmosféře, ve které vlastně terorismus nyní skvétá? Děkuji, to byla krátká jasná otázka. Nyní pan Busutil. Děkuji, paní předsedající. Je také jednoduchou otázku. Vytvořil jste nějaké propojení mezi tou neregulérní a nelegální migrací a terorismem? Southern member states in particular. Thank you. Zejména týkající se těch pohybů a migrace z Afriky. První otázka se týkala SWIFTu, že? Už jsem měl příležitost během rozpravy eh, být ve výboru předsednictví nyní vyjednává dohodu na dobu omezenou, která bude trvat pouze rok. Ještě se vrátím k vaší otázce. Existuje změna v architektuře systému a v tomto případě je samozřejmě čas nesmírně důležitý. Eh, vůbec nepochybuji o přidané hodnotě celého tohoto systému. Ale musíme se podívat, jak bude vypadat budoucnost takového mechanismu. Otázkou je, zda tedy bychom měli nějaký evropský FDP. Já si říkám, proč ne? To je vlastně reakce na vaši otázku. A stávající dohoda, na to se tedy ještě podíváme, pokud se na tom dohodnou samotní ministři, ale funguje to na reciprocitě. Pokud budeme mít jednoho dne EU FTP, tak samozřejmě ty informace budeme poskytovat k Iráku a Iránu. Já nebudu komentovat eh, <clears throat> Irán, tam je to spíš otázka tajemství, ale eh, Myslím si, že máme zahraniční politiku, která podporuje lidská práva, řádné vládnutí a respektování svrchovanosti třetích zemí a v tomto kontextu mm, muslimské země, tam to není vlastně podstatné, zda jsou to zrovna tyto země nebo ne. To spadá pod zahraniční politiku. Vy hovoříte o té atmosféře, ale Irán, a to rozhodně nespadá pod mé eh, pravomoci, <clears throat> já se chci vyhnout jakýmkoliv odkazům na Irán, ale eh, to, co je ve hře, je více než závažné. Takže to není tou otázkou, zda uh, a possible uh, poly uh, nuclear proliferation. Um, to the question Jedná se tady o naši ochranu. Nelegální migrace a terorismus tady vůbec nevidím žádnou souvislost mezi oběma těmito záležitostmi. Existuje určitá forma vlastního terorismu v Evropě. V některých členských státech jsme viděli, že mm, se plánují další útoky, ale vůbec to nesouvisí s migrací. Je možné, že se pokouší lidé o vstup do země, ale když se podíváte například na 11. září, eh, lidé se eh, pokoušejí prostě infiltrovaně se dostat třeba přes Evropu proto je tak důležité zlepšit informaci v oblasti výměny dat. To je nesmírně důležité. je důležité dávat dohromady informace, abychom zjistili, zda na základě zpravodajských informací jsme schopni vystopovat lidi, kteří by mohli být nebezpeční. Považuji za nebezpečné spojovat otázky azylu, imigrace a zločinu, dávat to jaksi do souvislosti. Samozřejmě je třeba přeskoumávat cestovní doklady, eh, je třeba vyměňovat si také zpravodajské informace mezi Evropskou unii a, a třetími státy, ale někdo, kdo je imigrant, přece nebude automaticky mm, podezřelý. Děkuji. Ještě určitá ironická poznámka. Je méně nelegálních přistěhovalců, kteří vstoupili na území Evropy se najde na seznamu PNR. Myslím si, že otázka pana kolegy se nesoustředila tolik na to, zda tedy Irán a Irák jsou islamské země jako takové. Jedná se prostě o radikalismus. Existuje nějaký podnět k tomu, že tyto války byly použity jako určitá záminka pro to, aby určité skupiny mohly provozovat své teroristické aktivity? Tam směřovala otázka, domnívám se. Ano, prosím. Já bych to chtěl jenom objasnit. Já jsem opravdu neměl na mysli to, že tedy migranti k nám přicestují legálně či nelegálně by mohli být teroristé. Mně jde o ty nelegální organizace, které se nacházejí v pozadí tady toho různého pašování. <clears throat> Eh, vše to, co stojí za těmi nelegálními přechody. A má otázka tedy byla, zda jste si někdy vytvořili nějaké propojení mezi těmito druhy trestních organizací a financování terorismu. Ano, já jsem to příliš dobře nepochopil, ale jsou tu určité skupiny, <clears throat> které, například jedna, která je aktivní v Turecku a používá mm, právě aktivity druhu <clears throat> pašování lidských, eh, obchodování s lidmi. A opravdu je to případ takovéhoto propojení, o kterém hovoříte. Opravdu k tomu může docházet. A nejedná se jenom s obchodováním s lidskými bytostmi, co se je napojeno na, na migraci, to i, jsou to i jiné druhy pašování. A ještě k té předchozí otázce. Ano, některé události jsou využívány, pokud se právě podíváte na retoriku uh, eh, užívanou například uh, al qaidou nebo Osamu Bin Ladenem. Oni používají tento druh eh, mluvy. Nedostatek eh, řešení v oblasti Blízkého východu, to je eh, vlastně taková stálice, my si to uvědomujeme a víme, že by se tato záležitost měla vyřešit co nejrychleji. Zatím se nám to tedy kolektivně na mezinárodní scéně nepodařilo a bylo to tak užíváno. I samotná mm, vlastně invaze Iráku vedla k obrovskému nárůstu retoriky. Předsedající, já vám děkuji. Myslím si, že to byla tedy poslední otázka. A, a tato diskuze prokázala tedy, že pokud máme eh, zasáhnout i srdce, i mysl lidí, tak bychom měli používat zejména tu řádnou rétoriku, nejen prázdná slova. Já vám velice děkuji za to, že jste odpověděl všechny tyto otázky a mám takový návrh. Koncem tohoto měsíce náš výbor podnikne delegaci do Spojených států a budeme hovořit s našimi protěžky v kongresu, tak si říkám, zda byste byl v té době ochoten do nějaké míry poskytnout určitý briefing nebo si vytvo- eh, vyměnit názory právě s tou delegací ve Washingtonu vy tam budete právě v tu eh, samou dobu, to je výtečné. Takže já to považuji za odpověď kladnou na, tu, na tento můj podnět a myslím, že i ta, eh, to, ta má poznámka vzešla právě od Sarah. Ano, Eh, jen chci eh, říct ostatním členům, že je to plán Běra, aby tato delegace, a tedy i Běro, se tam vydalo do Spojených států v ten samý čas. Je tu tedy zatím to nebylo ještě přesně stanoveno, ale doufáme, že by tedy k takovému setkání mohlo dojít a doufám, že i já budu zahrnuta právě do toho společného briefingu. Dobře, takže já vám děkuji. Pokud nikdo z vás nemá nic do bodu různého, tak můžeme toto zasedání ukončit a zítra v 10 hodin. Přesně, prosím.